budoucích týdnech, měsících, eh, letech a já osobně budu tuto, tento vývoj velice bedlivě sledovat. Děkuji. Děkuji, paní Styler. Vzali jsme na vědomí váš návrh konference předsedů jej prodiskutuje a také vám poskytne odpověď. Tímto končím rozpravu k tomuto tématu. Zítra ve 12 hodin bude hlasování. A dámy a pánové, kolegyně a kolegové, nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. A to je prohlášení komise týkající se důsledky, důsledků incidentu s krmivem kontaminovaným dioxinem pro Evropskou unii. Začíná pan komisař Dalí, prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, jistě víte o tom, že nový rok začal velice závažným incidentem, pokud jde o dioxinovou kontaminaci krmiva v Německu. Evropská komise monitorovala vývoj v této situaci velice pečlivě a spolupracuje na tomto poli s kompetentními německými úřady. Já už jsem začal uvažovat o možných opatřeních, které by umožnily to, aby opravdu náš systém, vysoce kvalitní systém, pokud jde o um, tento sektor krmiv, aby byl ještě efektivnější. Ovšem, pokud jde o tento incident, došlo vlastně k tomu, že výbor, nebo že 20. Um, prosince 2000 2009 eh, došlo k analytickým výsledkům z laboratoře, eh, na základě kterých jsme zjistili, že eh, toto krmivo nebylo, nebylo v souladu s naší legislativou, pokud je jednotlivé hodnoty. V polovině prosince loňského roku Biodýzlová společnost eh, předložila asi sedm takových dodávek eh, tohoto krmiva pro technické účely, které eh, rovněž poté poskytly dalším výrobcům, které využívali toto krmivo pro technické účely. Byl to výrobce, který byl registrovaný Eh, došlo eh, k tomu, že eh, technický, technický tuk s krevným tukem byly promíchány a v druhé polovině prosince došlo k dodávkám tohoto tuku a ke kontaminaci dioxíny. Další tři dodávky byly rovněž teda další tři dodávky, které byly zkoumány a analyzovány, nebyly kontaminovány. Až do výsledku analýzy byly všechny tyto eh, dodávky potenciálně považovány za kontaminovány. Došlo tam k potenciální kontaminaci asi 1300 tun a to 25 producentům eh, v Německu. Ani jedna taková dodávka se nedostala mimo Německo asi 100 tisíc až 200 tisíc ton eh, krmiva, které představují 2 až 10 kontaminovaného tuku, byly dodány asi do 4 eh, eh, asi 4800 farmám v Německu. Přistoupili jsme k, k účinným opatřením, všechny tyto farmy byly zablokovány, komerční aktivity těchto farm byly přerušeny. To znamená, jednak to byly nosnice, jednak to byly eh, kuřata na výkrem, dále eh, to bylo hovězí, dále to byly dojnice a dále to byly králičí farmy. Některé dodávky potenciálně kontaminovaného krmiva byly, um, se dostaly na území Dánska a uh, Francie. Žádné ovšem z výrobku z těchto farem už se nemůže dostat na naše trhy. Tyto farmy byly zablokovány. Musí dojít k skutečným analytickým výsledkům, podloženým analytickým výsledkům. Musíme opravdu prokázat, že tyto farmy nebyly kontaminovány nad úrovně, které umožňuje EU těchto asi 4800 farem, které byly zablokovány 939 eh, těchto farem, takových těch nejdůležitějších, zůstává neustále zablokováno. Zdá se, že žádné kontaminované eh, produkty se nedostaly eh, až na některé výjimky z území Německa. Analytické výsledky prokázaly to, že tyto produkty byly v souladu s legislativou EU. Toto je skutečným příkladem účinného postupu eh, a systému vysledovatelnosti v Evropské unii a my budeme postupovat velice opatrně a obezřetně v tomto ohledu i nadále. Pozitivním prvkem je to, že úroveň eh, dioxinu eh, tam, kde byla překročena, nebyla příliš vysoká, to znamená, že to nepředstavovalo okamžitý, okamžité ohrožení eh, zdraví našich spotřebitelů v důsledku konzumace tohoto kontamin- těchto možných kontaminovaných produktů. Jakým způsobem Evropská komise postupovala? My jsme v neustálém kontaktu s německými úřady, a okamžitě jsme začali šířit všechny potřebné informace do všech členských států prostřednictvím systému včasné reakce který se dotýká potravin. Samozřejmě, že jsme i v kontaktu s kompetentními orgány ve třetích zemích, snažíme se poskytovat jasný obrázek o celé záležitosti našim obchodním partnerům. Zároveň jsme měli možnost se sejít s, účast, eh, s jednotlivými výrobci v této, v této oblasti, v tomto odvětví a i s o, jinými zúčastněnými stranami. Já osobně jsem kontaktoval eh, Federální ministerstvo pro ochranu spotřebitele a pro potraviny 6. ledna letošního roku došlo k výměně našich zájemných informací, to znamená, co musíme udělat pro to, aby došlo k zabránění podobného incidentu do budoucna. Já jsem dneska rovněž kontaktoval federálního ministra, protože eh, mě zneklidnily události z minulého týdne, kde výrobce, toho, eh, kde výrobce neposkytl seznam všech farem, které obdrželi eh, možné kontaminované krmivo a rovněž neposkytli všechny informace, které se dotýkaly tohoto, eh, tohoto kontaminovaného tuku v rámci kombinovaného krmiva, což mělo za následek další zablokování několika dalších stovek farem. To opravdu znamená zásadní porušení eh, všech opatření v oblasti bezpečnosti potravin, které máme v Evropské unii. Rád bych řekl to, že ehm, německé orgány jsou velice zaangažovány, snaží se řešit celou záležitost velice rozhodným a naléhavým způsobem. Byl jsem informován o tom, že rozvinuli další a umožnili další kapacity pro provádění testů a analýz, tak aby tyto analýzy byly provedeny v co možná i kratším čase. Nicméně je důležité, protože to samozřejmě má širší implikace na úro... v oblasti um, nezávadnosti krmiva na evropské úrovni. To musíme řešit. Eh, náš tým z našeho, eh, eh, náš tým navštíví Německo, aby pomáhal německým orgánům a aby jsme poskytli všechny naše poznatky, aby jsme zjistili, jakým způsobem došlo k této kontaminaci a jak ji zabránit do budoucna. Německé orgány jsou informovány o této návštěvě a souhlasí s tím, že je navštívíme. Jsem si jistý, že můžeme spoléhat na plnou spolupr- úplnou spolupráci našich německých kolegů. Dále samozřejmě vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, budeme hovořit samozřejmě i v rámci Rady pro zemědělství. 24. ledna v Bruselu o této problematice. Už jsem se zmínil o tom, že uvažujeme o různých opatřeních, včetně legislativních opatření. Tento incident jasně poukázal na potřebu zajistit um, účinný národní systém, které jsou základem všech um, teda důvěry uh, i vůči um, i třetích zemí, vůči um, nezávadnosti našich produktů. Proto se snažím o určitě určitou segregaci ehm, těch krmných tuků, které jsou využívány pro, eh, jako krmiva a těch, která jsou využívána pro technické účely. A zároveň zvažuje možnosti právních požadavků v tom, posílených kontrol dioxi, eh, dioxinu v různých eh, etapách jsem přesvědčen o tom, že pokud budou tato opatření přijata, tak to zlepší naše solidní a již nyní kvalitní systémy eh, kontroly nezávadnosti produktu a potravin. Děkujeme, vážený pane komisaři, a nyní se dostáváme k zástupcům jednotlivých politických frakcí. Za EPP to bude pan Des. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, dovolte mi, pane komisaři, abych vám poděkoval za vaši věcnou prezentaci skandálu z dioxiny v Německu. Jsem rozezlen také jako zemědělec, že se musíme neustále zamě- zabývat takovými to skandály, kde které jsou způsobené velkou nedbalostí a nebo i kriminální energií. Můžeme mít eh, Bůh ví kolik nařízení. Máme v Evropě nejpřísnější normy pro výrobu potravin. Máme nejnižší limity pro látky, které by ohrožovaly zdraví našich spotřebitelů a přesto nejsme ochráněni před takovýmto nebezpečím. Proto se domnívám, že bychom měli požadovat, za to zodpovídají také členské státy, že tehdy, když státní zastupitelství zjistí, že zde hraje svoji roli kriminální energie, bude výrazně navýšena trestní sazba takoví lidé nesmí odejít jen s finanční pokutou. Musí zde být také eh, hrozba vězení, aby nemohli takovéto věci už páchat. Pane komisaři, vy jste osvědčil eh, německým orgánům, že zde byly udělána opatření postupně. Momentálně se v této souvislosti v Německu odehrává politické divadlo, které neodpovídá dané situaci. Měli bychom si všichni sednout ke stolu a ta přísná opatření ještě doplnit tam, kde je to zapotřebí. Plně vás podporuji v tom, o čem jste hovořil. Říkám to i jménem své frakce, že v oblasti výroby potravin a dalších výrobků máme zavést skutečně přísné oddělení těchto výrob, aby zde mohlo dojít k promíchání. Pane komisaři, plně vás podporujeme v tom, když se budou zlepšovat naše předpisy tak, aby bylo možné takovýmto skandálům zabránit. Děkuji mnohokrát a nyní jménem socialistů demokratů paní Rodust. Děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři, trochu mě udivila vaše slova. Já vnímám tisk Německu trochu jinak. I já jsem nesmírně rozlezlená nad tím, že neustále se setkáváme se skandály v oblasti bezpečnosti potravin. To nesmíme připustit. Je mi jasné, že nařízení a legislativa nemohou zabránit kriminálnímu chování v této oblasti, ale musíme udělat vše proto, aby pro zodpovědné osoby to bylo co nejtěžší takto postupovat. Komise musí vyzvat členské státy, aby přeskoumali trestní sazby v této oblasti, protože umyslně nedbalostní zacházení s potravinami a krmivem se nesmí trestat banálními tresty. Často je tomu tak, že finanční pokuty jsou ve srovnání se zisky tak nízké, že jsou financované jako běžný výdaj. Také je velice důležité zvýšit počet státních kontrolorů. Aktuální příklad Německa ukazuje, že princip vlastní kontroly má závažné nedostatky. Poukazuje na to, že je nezbytné, aby princip eh, vyníka byl aplikován v celém řetězci, od koryta až na talíř, protože bezpečnost našich potravin již začíná v korytech zvířat. Nelze, aby lidé trpěli za kriminální chování jiných. Zatím není jasné, kdo zaplatí ztráty zemědělců, k nímž došlo na základě tohoto dioxinového skandálu viníci, kteří vyhlásili eh, insolvenci, to asi platit nebudou. A když řekneme, že zde peníze nezískáme, tak to není možné. Měli bychom zvážit společný evropský fond, do něhož by výrobci krmy společně platili. Opakující se skandály v oblasti bezpečnosti potravin ukazují, že musíme skutečně v celém eh, řetězci, jak potravinovém, tak krmivovém, zajistit kompletní zpětnou sledovanost a zlepšit legislativu na evropské i národní úrovni. Děkuji. Děkuji mnohokrát a dále paní Lepář za liberály, prosím. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát, pane komisaři, za vaše prohlášení. Eh, je tady, jsou tady čtyři podobné případy v Evropě a existují systémy, které upozorňují na tuto situaci, ale stávající situace je nepřijatelná. Evropský spotřebitel nemůže mít eh, systém, který bude pořád snižovat náklady, ale který v podstatě pozbuzuje výrobce, aby v tom pokračovali, protože eh, ty pokud nejsou příliš vysoké. To pochopitelně podkopává důvěru ze strany spoluobčanů. Čili jaké kroky chcete učinit? Jsem velice ráda, že jste se zmínil o tom, že vznikne povinnost, kdy se bude odděleně vyrábět tuk pro průmyslové účely a pro krmivo. Čili to nebude nic nepovinného, ale bude to povinné rozdělení v rámci výroby tuků což vyvolá mnohem větší bezpečí. Dále, jaké kroky budete, pane komisaři, provádět, abyste zajistil sankce tohoto případu, protože musíte v první řadě fungovat jako strážci a sankcionovat eh, takové výrobce. A jakým způsobem chcete zlepšit dohled ze strany státu proběhlo to před eh, třemi týdny, trvalo velice dlouho, než jste nás informovali o takovémto využití tohoto krvného tuku a pochopitelně je to také důležité pro spotřebitele, čili myslíte si, že i v tomto ohledu můžete situaci zlepšit? Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Lepáš. A nyní paní Heusling, prosím, za, za zelené. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, musíme nyní konstatovat, že e, důvěra spotřebitelů je výrazně narušená a spotřebitelé si říkají, co dělají e, naše vnitrostátní orgány a co dělá Evropská unie proto, aby ti, kdo míchají takové jedy do krmiva, e, to nedělali. Byli dopadeni. Nedomnívám se, že to byla nějaká hloupá náhoda. Zdá se, že je zatím určitý systém, že některé podniky eh, vydělávají miliony na tom, že do krmy dávají látky, které tam nepatří a potom nepřebírají zodpovědnost. Zde bychom měli tedy začít a zeptat se, zda nezačínáme kontrolovat na nesprávném místě, protože v Německu je jenom několik podniků, které v oblasti krmiv pracují s tuky. Proč nezačneme kontrolovat tam? Proč e, pracujeme na začátku s vlastní kontrolou a potom eh, zpětně teprve státní kontrola to přeskoumává? To znamená, musíme zde mít celoevropský monitoring založený na rizicích. A pane komisaři, chci se zeptat, co zde dělá agentura EFSA? Je to případ pouze německý, anebo jsou možná v Evropě nějaké případy, které ještě nebyly objeveny? Shodneme se ještě na pozitivním seznamu, co patří do krmiv. Potřebujeme přísné schvalování podniků a potřebujeme uh, Eh, povinné, povinno ručení a oddělení jednotlivých toků. Je to ale i důležité politické téma. Eh, krmivo pro zvířata by mělo pocházet z pole a ne z průmyslových podniků a i farmáři by měli vědět, co skrmují svým zvířatům a i spotřebitelé by měli vědět, čím jsou zvířata krmena. To bychom měli znát a zde bychom měli začít s naší prací, protože nakonec je to škoda pro celé zemědělství, které způsobí několik málo kriminálníků a tomu musíme principiálně zabránit. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Nicholson, který vystupí za ECR. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rád bych řekl, že samozřejmě souhlasím s pozicí mnoha německých farmářů, farmářů v tomto velice obtížném čase. Já si před dvěma lety, jsem měla v Severním Irsku podobné zkušenosti, kdy se byli podrobeni podobným záležitostem. A mohu vám říct, že ti, kteří trpí nejvíce, to jsou právě farmáři. Farmáři, kteří v podstatě vůbec nebyli zapojeni do jakéhokoliv machinace v této oblasti a trpí nejvíce. Ano, už se zde zmínili o pachatelích, o kriminálnících, ti, kteří opravdu mají tyto záměry a kteří byli zapojeni do této aktivity. A proto se ptáme, proč, proč k tomu přistoupili. A pane komisaři, já se ptám, proč to dělají, protože chtějí opravdu se na tom obohatit, jak už se o tom zmínil pan Heslin, tak to by měli teda opravdu být stíháni proto. Ovšem, měli bychom velice jasně říci, že to nejsou ti, kteří produkují krmivo, kteří jsou odpovědní, ale ti, kteří vlastně poskytují to krmivo těm, kteří v podstatě produkují eh, tyto, eh, tyto produkty. A proti těm bychom měli zakročit velice jasně, aby k tomu už opravdu nedošlo, abychom obnovili důvěru našich spotřebitelů. Protože já samozřejmě chápu, že důvěra spotřebitele je otřesena, protože jak už o tom někdo řekl před chviličkou, k něčemu do, podobným záležitostem došlo i k minulosti, prostě nemělo by k tomu dojít nikdy už do budoucna a v podstatě bychom neměli přijímat nějaké další nové legislativy, ale vhodným a, a, účinným způsobem a implementovat to, co máme k dispozici. Pan Vils, dvě a půl minuty. Za GUE. Jsem Líc Michat a podvádět. To jsou hesla výrobců krmy v Německu. Od roku 1999 bylo v Německu pět skandálů z dioxíny. Výrobci krmiva a potravinářské koncerny se asi nezabývají nařízeními EU a vnitrostátní legislativou, když jde o to, aby prostřednictvím lacených potravin eh, dosahovali vysokých zisků. Hospodářská soutěž o nejnižší ceny potravin je skutečně tvrdá v Německu. Krmivo pro zvířata v hromadných chovech by mělo být co nejlevnější. Státní kontroly v oblasti výrobců potravin a krmiv se téměř nekonají. Stát se spoléhal hlavně na vlastní kontrolu výrobců a tím e, také ušetřil personál v oblasti kontrolorů. A nyní odpady z eh, výroby bionafty se mohly dostat do potravinového řetězce. Mohly, mohlo být zabráněno tomuto skandálu, kdyby se tuky analyzovaly na přítomnost dioxinu předtím, než byly smíchány s krmivem. Pak eh, bychom si včas všimli této kontaminace. Nyní celá řada spotřebitelů je zatížena dioxíny. 80% dioxinů, které eh, přijímáme, se k nám dostávají prostřednictvím masa, mléka a vajec. Organizace Food Watch požaduje právem zavázat výrobce krmiv, aby každou šarži testovali na dioxiny a PCB, než eh, látku smíchají s krmivem. Do krmiva se nesmí dostat jediná látka, která nedodržuje stanovené limity. Závadné šarže musí být eh, zlikvidovány a to musí být náležitě doloženo. Jen tak eh, lze zabránit dalšímu pančování a ředění těchto látek. I laboratoře musí mít povinnost hlásit startním orgánům překročení limitu. U masa je třeba zavést takové označení, které umožní zpětnou vysledovanost. Dosavadní potravinářské skandály v Německu ukázaly, že rutinní státní kontroly jsou nezbytné u výrobců krmiv. Pane komisaře, jak to chcete prosadit? Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Paška a potom pan Ashley, ale nevidím ho, čili hned se dostáváme k panu Líze. Má dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové spotřebitelé a zemědělci musí být ochráněni před nezodpovědnými výrobci krmiv lépe. A těmto nezodpovědným výrobcům proti ně musíme zakročit po celé Evropě. Hovořili jsme zde o Německu, ale v minulosti jsme skandály s dioxinem měli i v jiných členských zemích. Eh, na prvním místě je zde na řadě státní zastupitelství, protože se zde jedná o kriminální aktivity a já doufám, že německá státní zastupitelství a i příslušné další země, hovoří se zde i například o Nizozemsku, že budou pracovat rychleji než státní zástupci v Irsku, protože tam teprve nyní byli odsouzeni ti, kdo byli zodpovědní za skandál v roce 2008. Tento postup musíme všichni urychlit. A já bych prosil, abychom tento skandál viděli v, eh, řádných souhlas, souvislostech. Hodnoty byly navýšené v některých případech čtyřikrát. Máme preventivní hodnotu, kterou nesmíme přeskočit, a, e, překročit, ale ta je zvolená tak, že teprve při, e, kdy při stonásobném překročení dojde ke skutečným škodám. Je to tedy preventivní e, přístup při těch skandálech v roce 1999 bylo to zatížení 700krát větší. Prostřednictvím legislativy EU například v oblasti chemikálií, standardů při spalování odpadu a tak dále jsme zatížení životního prostředí o desetinu snížili. Přesto potřebujeme v potravinovém řešení celoevropská opatření, monitoring dioxínu, oddělení tuků, potřebujeme celo evropské nařízení o čistotě krmiv a mu potřebujeme ochranu zemědělců, kteří nemohou za to, že dochází k těmto kriminálním činům v oblasti výroby krmiv. Děkujeme. Pane Líze, dalším řečníkem pan Kapuloš Santoš. Děkuji za slovo, paní předsedající. Myslím si, že bychom měli neustále trvat na tom a opakovat to, že Evropa má přísnější legislativu než zbytek světa, pokud jde o kvalitu potravin a to bychom opravdu tento náš image bychom neměli nikdy podkopávat. Naši spotřebitelé potom volají, chtějí trhy, které jsou schopni exportovat a samozřejmě v tomto ohledu producenti udělali obrovský kus práce, i pokud jde o investice nedávný incident v Německu, pokud by k tomuto incidentu došlo někde jinde ve světě, tak bychom se o tom možná nikdy nedověděli. Ovšem došlo k tomu na území Evropské unie a samozřejmě, že to je neakceptovatelné. Měli bychom se podívat na tuto problematiku, na tento incident, podívat se k čemu konkrétně došlo a kdo byl za to odpovědný, protože jde o trestný čin, nejde pouze o nějaký incident. Zatím ještě nebylo zjištěno, odkud tato kontaminace pochází, to mě osobně velice překvapuje. Rovněž nebylo zjištěno ani to, kdo byl odpovědný, pokud jde, na, na, na, pokud jde o možné selhání inspekcí či kontrol ze strany německých úřadů. Ani to ještě nebylo zjištěno. A závažnost celé situace volá potom, aby se Evropská komise opravdu velice objektivně podívala na tu problematiku. Nyní to bude paní Remers dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, milí kolegové, dnešním případu dioxinu jde o víc než o skandál. Je to zrcadlo pro lidi z Evropy. Už dlouho si stěžujeme na to, že v zemědělství je extrémní boj o cenu. Eh, Popichován nenasytnou snahou získávat co nejlevnější potraviny. Už to není poměřování sil, je to více. A Jednotlivci se dopouštějí čím dál tím kriminálnějších činů a metod, ale to bude znamenat ztráty pro nás, pro všechny. Můžeme vydat sebe více směrnic a nařízení, provádět sebe více kontrol a eh, stanovovat tvrdé sankce. Eh, tyto kriminální aktivity neustanou. Musíme jít ke kořenu tohoto zla to, že chceme toho mít čím dál tím více, čím dál tím levněji, s tím musíme skoncovat. Jako osoba ze zemědělství jsem to zažila přímo. Obávala jsem se spolu se svými kolegy, kdo bude příští na řadě a dostane se do tohoto negativního víru. Proto se chci zeptat kolegů z komise, co chcete udělat, aby potraviny měly opět přidanou hodnotu. Vítám vaše návrhy, ale nevyřeší ten základní problém. Děkuji. Děkujeme. A nyní poprosíme pana Stáse. Jedna minuta. Děkuji. Pane předsedkyně, vážená kolegyně, kolegové, mám zde pocit déjà vu. Ta krize probíhá stejně jako před 12 lety v Belgii. Příliš mnoho incidenců za posledních deset let ukazuje, že v oblasti tuků a olejů a krmiv je celá řada aktérů, kteří kriminálním způsobem a bez z jakéhokoliv svědomí podvádějí, což poškozuje farmáře i spotřebitele. A to je neakceptabilní. Proto potřebujeme určitý zátěžový test stávající legislativy a já doufám, že Rada pro zemědělství se tím bude zabývat. Potřebujeme také kontrolu a dohled. V této oblasti existuje určitá eh, samostatná kontrola, ale potřebujeme přísnější kontroly a častější kontroly ze stá- strany státních orgánů. A také je třeba, aby eh, agentura eh, v Irsku kontrolovala intenzivněji. Četl jsem, že za posledních deset let FAO provedlo pouhé tři mise a těch musí být nyní více. Pane komisaři, prosím požádejte FAO, e aby provedlo více misí v souvislosti s problémy s dioxiny. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Stasi. A nyní má slovo pan Paška, který měl hovořit jménem EFD, prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji. Vážení kolegové, Evropská unie se za dlouhé roky svého působení vytvořila nesmírně bohatou strukturu nejrůznějších nařízení a předpisů, které mají ve veřejnosti zbudit dojem, že dbá o čistotu a kvalitu našich potravin. Zaměstnala řadu odborníků, kontrolorů, úředníků a tak dále a vydala zázemí, které zajišťuje kvalitu potravin. Dnes ale vidíme, jak to funguje. Evropa je zaplavená těžko kontaminovanými potravinami a naše byrokratická mašinérie zjevně neví, co s tím. Pro pochopení vážnosti situace si připomeňme, co nám to kšeftaři s potravinami naservírovali. Vědecká komunita považuje dioxiny za nejjedovatější chemikálie, které člověk vyproduktoval, Jsou vysoce karcinogenní a způsobí snížení imunity, náchylnost na infekce, sníženou plodnost, zvýšenou potratovost, dysfunkci vaječníků, umrtnost plodů, negativně ovlivňují nervovou soustavu, a patologické stavy, hormonů a tak dále. Nerozkládají se, ale hromadí se v organismech a Světová zdravotní organizace říká, že pokud máme v těle dioxin velikosti zrnka rýže, tak to odpovídá ročnímu limitu pro milion lidí. Dnes se ještě dovídáme, že německá společnost jenž obohacovala dioxidy od března 2010 a dodala na trh tuny těchto začištěných krmiv. Dále vyváželi kontaminované vejce do Holandska, Německa, Francie a Dánska. Ptám se pana komisaře, jak je možné, že Podnik, který dodává krmné svěse tisíce farmářům, je není evidovaný v systému kontroly. Jak spolupracují úřady v Německu, když se daří prodávat krmné směsi a zároveň tě, tento výrobce není v daném systému zaregistrovaný. Jak probíhaly kontroly, když Veterinářští inspektoři od března roku 2010 nezjistili kontaminaci krmiva. A co se děje s likvidací těchto potravin? Jak budeme likvidovat vajce a maso? Děkuji, ale bohužel už jste velmi překročil svoji řečnickou dobu. Budeme pokračovat v seznamu řečníků. Nyní má slovo pan Vojtěchovský, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, jde o skutečný skandál. Ovšem, to je možná slabé slovo. Jde o ohrožení zdraví tisíců lidí, ohrožení jejich zdraví, ohrožení jejich života. Já skutečně doufám, že odpovědní budou pohnáni před spravedlnost a zároveň, že nám tento případ umožní zvážit ještě jednou náš model zemědělství v Evropské unii, zemědělství, ze kterého se stává průmysl. Maso zde je produkováno no, na těchto obrovských farmách. Máme zde zároveň odvětví v oblasti krmiv, krmiva, která jsou kontaminována GMO nebo dioxiny. To je prostě model, který podle mého názoru nefunguje. Tento model nezajišťuje dostatečnou bezpečnost potravin a právě proto bychom se měli navrátit k těm farmám, které jsme měli v některých částech Evropy, například u nás v Polsku, které si produkovaly sami krmivo. Ty bychom měli podpořit. Děkuji, paní Lotard, jedna minuta. Děkuji. Vážená komise, už v březnu 2010 daný podnik věděl, že prodává výrobky, které mají nebezpečnou koncentraci dioxinu. Jak je to možné, že to nevyplynulo z žádné kontroly, žádné státní kontroly, tak aby bylo možné už tehdy učinit opatření? Máme vůbec dostatečné mechanismy kontroly? bezpečnosti potravin asi ne, protože jinak bychom této krizi zabránili. Skandály s potravinami eh, součetné nejenom dioxíny, ale například eh, klonované produkty, které se objevily v eh, našich obchodech. Máme celou řadu pravidel, ale kontrola bezpečnosti potravin musí být lepší a častější. A navíc výsledky těchto kontrol musí být zveřejněny. Jde zde o bezpečnost našich potravin a o zdraví našich občanů. Navíc vyzývám komisi k tomu, aby zemědělce, kteří aniž by to věděli, otrávili svá vlastní zvířata, eh, podpořili při vymáhání škod u daných podniků. Děkuji a nyní pan Andrew. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve musím říct, že sám vyrábím vajce. Zdá se, že kontaminace je důsledkem selhání kontroly krmiv Měli bychom mít mnohem náročnější postup. Co se, je to méně náročné než v případě biopaliv. Není to podle mého názoru otázka pro Evropskou unii. Zcela jistě nepotřebuje další nařízení. Němci identifikovali daný problém, řekli nám jej a nyní eh, činí patřičné kroky. Ve Velké Británii máme systém, takzvaný line code, který se zabývá krmivem, farmami a potom takovéto nehody těžko mohou vznikat. Pokud chceme mít vysoké, vysoce kvalitní vejce, tak se obraťte na systém Lion a britští farmáři vám jej poskytnou. Děkuji a nyní pan Downtown dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři. Já si myslím, že bychom se měli těšit. Měli bychom se těšit, protože když hovoříme o krizi, tak to znamená, že náš systém skutečně funguje. To znamená, že máme systém, který chrání naše občany, naše spotřebitele. Jsou to standardy a normy, které jsou nejvyšší na světě a právě proto si myslím, že naši spotřebitelé by si měli uvědomit, že opravdu nám leží na srdci. Ovšem tento systém nefungoval dobře a předtím, než vytvoříme nový systém, tak bychom měli opravdu zanalizovat kompletně všechny ty důvody, které vedly k tomu obrovskému spoštění, zjištění celého problému a zároveň se ptát, jaké byly příčiny tohoto spoštění. Zároveň ovšem mám pocit, že bychom si měli měli klást ještě jednu otázku, to znamená proč. Nejenom pro, že zde odsuzujeme ten kriminální čin, ale zároveň si myslím, že mm, zeměděl, že zemědělství se neustále zabývá jenom pouze nejnižšími náklady a v podstatě si myslím, že vidíme, že dochází k chování, které v podstatě už nemůžeme, nemůžeme tolerovat v tomto ohledu. Proto se ptám, zda chcete, pane komisaři, eh, posílit eh, postihy penalizační postihy v takových případech a zároveň jakým způsobem bychom mohli okamžitě podpořit a skutečně trvá na tom okamžitě podpořit produkce, protože marže mají tak malé, že pokud jim neposkytneme okamžitou podporu, tak si myslím, že dokonce i předtím, než teda by dostali nějakou pomoc do budoucna, tak si myslím, že právě tito producenti by v podstatě zanikli v tomto období, protože opravdu dochází k tomuto rychlému eh, v podstatě vymizení těchto malých farm, na které to mělo největší dopad. Děkuji vám. Děkuji, zazněla otázka na řečníka, objevila se otázka na... Pane, pane Dantene, je zde modrá karta, dovolíte, aby došlo k otázce na základě vašeho příspěvku? redner máte slovo. Děkuji. Rád bych se zeptal předřečníka. Hovořil o tom, že principiálně systém funguje a chtěl bych se zeptat, zda ví, že to neobjevil, tento skandál neobjevil systém, ale byli to spotřebitelé, kdo přispěli k odhalení této věci. A také bych se chtěl zeptat, zda kolega ví, že existují studie, že občané jsou ochotní si připlatit když eh, vědí, že eh, produkty mají náležitou kvalitu. Děkuji. Na odpověď máte 30 vteřin, prosím. Já osobně se domnívám, že kolega, který položil tuto otázku, že to spíše určitý komentář k této situaci, že to není otázka. Samozřejmě, že víme, že ten náš systém selhal. Ovšem to, co chci velice zdůraznit vůči našim spotřebitelům, je ta rigoróznost našeho systému, té ochrany. Nesmíme prostě eh, říci, že nic nebylo eh, uděláno. Není to pravda. Máme prostě nejvyšší standardy, nejkvalitnější standardy na světě. Děkuji vám. Budeme pokračovat eh, se seznamem řečníků. Pan De Castro, jedna minuta. Paní předsedkyně, Pane komisaři, vážení kolegové, dovolte mi, abych poděkoval panu komisaři Dali, že se dostavil na dnešní rozpravu, protože ta vyvolává velké obavy eh, na straně občanů. Budeme to řešit eh, příští týden. Je to skutečně krizová situace a Evropská unie musí zlepšit bezpečnost potravin. Musíme se zaměřit především na inspekce, musíme se vyhnout eh, dalším možným případům. Přijali jsme nedávno zprávu z vlastního podnětu, která se týkala bezpečnosti potravinových výrobků a také musíme poskytovat patřičné informace spotřebitelům. Musíme zavést povinnost označování potravin a především jejich původ. 8. prosince na půdě rady byla tato otázka stažena z programu jednání. My bychom ji chtěli opět dát na pořád jednání, protože je to v zájmu evropských spotřebitelů. Jsme na straně spotřebitelů, to jsme také prokázali a doufám, že komise udělá něco podobného. Děkuji, Ani paní Paulsen, minuta a půl. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající a ráda bych rovněž poděkovala i panu komisaři. Dámy a pánové, Několik kolegů a kolegyň už se no, už se o tom zmínilo a já s tím souhlasím. Stávající legislativa v Evropské unii do velké míry funguje. V tom si myslím, že opravdu není problém. Problém v této oblasti je v oblasti implementace, implementace kontrol a zároveň sankcí. Nesmíme zapomínat na to, že když připravujeme naši legislativu, aniž bychom měli k dispozici systém postihu či sankcí, a na evropské úrovni nemáme právo bohužel implementovat některé takové sankce, tak to znamená, že v podstatě tvoříme legislativu, která bude pouze legislativou na papíře a která nebude mít skutečný dopad. Je zde několik bodů, kterým bych se chtěla věnovat. Já jsem byla spravodajkou pro toto nařízení, na základě které, které se zabývá eh, kontrolou potravin. Otázka zní udělá opravdu rozdíl mezi technickým využitím krmiv a, a jejich využitím v potravinovém řetězci. A já jsem před několika lety navrhovala to, aby všechny produkty, u kterých byl, řekněme, určitě pochybný původ, eh, aby byly určitým způsobem označeny, protože já osobně opravdu velice soucitím s farmáři, který neustále trpí touto kontaminací a těmito, těmito skandály. Děkuji paní Ronsuli, dvě minuty. Krátce, prezidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla jsem se připojit k signatářům této otázky, ale když se podíváme na tuto krizovou eh, situaci, která vznikla, tak máme všeobecnou diskusi. Miliony evropských eh, občanů se ptá, jsme si skutečně jisti, že to, co jíme, je bezpečné. Je důležité, abychom měli kvalitní suroviny, aby konečný výrobek byl dostatečně bezpečný. Takže spotřeba od koryta k vidličce je skutečně eh, důležitá. Musíme eliminovat možná rizika. A tento případ z Německa poukazuje na to, jak je důležité, aby všechny výrobky, i zpracované výrobky, byly označeny, aby měly značení původu, tak jak se zmínil pan De Castro. Musíme zajistit, aby spotřebitelé věděli původ daného výrobku, aby měli zaručenou kvalitu, a to zajistíme prostřednictvím sdílené odpovědnosti ze strany všech operátorů. Je pravda, že evropská legislativa zajišťuje inspekce, to znamená, že potraviny na našem stole jsou eh, vhodné ke spotřebě, že snižujeme maximálně rizika, nicméně každý den musíme neustále zlepšovat kvalitu těchto potravin. Chci zdůraznit, že Italský parlament zítra bude přijímat eh, předpis, kdy všechny výrobky, které jsou vyrobeny v Itálii, musí jasně označovat eh, svůj původ. Týká se to mléka, vepřového, hovězího, eh, ovoce, zeleniny. Já doufám, že Evropská unie bude inspirována touto legislativou. Já jsem vždy pracovala, abych zajišťovala maximální transparentnost a informace našim spotřebitelům, abychom měli skutečně zdravé potraviny. Děkuji mnohokrát a nyní paní Ulfskok. Eh, <clears throat> eh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane komisaři. Důležitá otázka v tomto okamžiku zní, jakým způsobem zabránit novému skandálu, novému riziku. Je velice dobré, že komise navštíví Německo. Je velice pro nás zásadní i to, že celá rozpráva proběhne v zemědělském výboru, protože to by byl skutečně skandál, kdyby to by tak nebylo. V tomto ohledu musíme opravdu velice rychle jednat, musíme uplatňovat mnohem přísnější sankce a postihy, to je důležité, tak aby si členské státy uvědomili, že v tomto ohledu musí konečně konat. To znamená, že opravdu musíme mít velice kvalitní kontroly, které budeme implementovat důsledně důsledným způsobem. Zároveň musíme mít k dispozici nezávislé orgány, které se zabývají celou problematikou a které budou schopny provádět inspekce na základě pravidel. Samozřejmě, že se jedná o velice zásadní problém, to znamená kontaminace v rámci potravinového řetězce. Naši spotřebitelé samozřejmě nechtějí, aby k těmto problémům docházelo do budoucna. My musíme zajistit to, aby opravdu k těmto problémům už nikdy nedošlo. Děkuji. Děkuji vám za pozornost. Minutu a půl má další. Eh, řečnice, eh, děkuji paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové. Mm, nákaze v Německu, o které dnes diskutujeme, a také mm, porušení pravidel v našem potravinovém řetězci mm, způsobilo, ohrozilo velice vážným způsobem nejenom zdraví tisíců spotřebitelů, ale také nám ukázalo slabá místa v našem systému. Skutečně je to velice něco, co, co nám působí obavy, že komisař ani v Německu nebyli schopni zajistit to, že žádné z kontaminovaných produktů, že se nezabránilo tomu, aby nevstoupili do potravinového řetězce. Vysledovatelnost je něco, na co se ze strany potravinářského průmyslu nahlíží jako na břemeno. Ale je klíčové, aby vznikla taková e, situace, kterou budeme moci napravit, tak, tak jako téma, o kterém dnes e, diskutujeme. Je zapotřebí ochránit zdraví spotřebitelů. A proto bych ráda položila komisi dvě otázky. Za prvé, jestli by teď e, mohla potvrdit, že žádné z kontaminovaných produktů nevstoupily do potravinového řetězce v a druhá otázka, pokud máte v úmyslu znovu posílit systém vysledovatelnosti a učinit podobná opatření, tak abychom skutečně zaručili ochranu spotřebitelů a v celé této oblasti. Děkuji. Herzlichen Dank. Srdečně děkuji. A teď paní Köstinger na dvě minuty, prosím. Vážený pane komisaři, eh, evropští spotřebitelé jsou skutečně znejistěni německým skandálem s dioxinem a požadují eh, jasnou kontrolu. Vždyť na základě nedbalosti příslušných koncernů eh, bylo poškozeno toto oblast zemědělství a proto je zapotřebí zlepšit důvěru v Evropě a dosáhnout nejvyšších standardů ochrany. Omezení eh, dopadů eh, v Německu. To je pouze začátek. Je nutné učinit eh, taková opatření tak, aby tyto praxe eh, v budoucnosti již nevznikaly. Nejde o likvidaci a odpad v krmivech. To není již možné. Evropa tedy požaduje jednotná pravidla v dopravě. To již máme a není možné tedy akceptovat znečištění krmiv. Je však nezbytné také bez mezer kontrolovat kvalitu eh, krmiv příslušná kontrolní praxe je nepřijatelná. Eh, právě tento případ, o kterém diskutujeme, eh, byl také zveřejněn eh, samoregulací. Především však je nezbytné také se podívat na zemědělce, kteří potřebují podporu. Vždyť škody nesmí dopadnout na ně. Tisíce existencí jsou ohroženy. Minulý pátek také eh, cena za vepřové maso se snížila o 23 eh, centů a eh, také v jiných oblastech. Toto zostřuje situaci také kvůli navyšování cen za krmivo. Důvěra spotřebitelů nesmí být zneužita. Děkuji vám. Děkuji. Nyní má slovo Paní Styler, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Dioxíny jsou nebezpečnou chemikálií rakovinotvornou a Eh, jestliže eh, se použilo eh, um, jaksi neoprávněně látky, které se využívají pro výrobu biolihu, tak tam se zjistilo, že obsah dioxinu překračuje 77 krát povolené množství a my právě usilujeme o to, aby byli spotřebitelé chráněni před takovýmito kontaminacemi a Eh, v současné době eh, to není první eh, případ, kdy dochází k nebezpečí kontaminace dioxiny. Jednou to bylo z Itálie, jednou z Irska, jednou ze severního Irska. A proč nebyl použit systém včasného varování? Proč zase jak si nezafungoval? Děkuji. No das Wort Nyní má slovo pan Danelis, jedna minuta. Questo, chiede a proedere, chiede a pitrope. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. 12 let po skandálu s dioxinem v Belgii nyní máme dioxin v krmivu v Německu, přesto, že toto eh, je země disciplinovaná se spolehlivými institucemi. Znamená to tedy, že kontrolní systém není dostatečně přísný, objektivní a také pečlivý. Potřebujeme skutečně účinné sankce. Je nutné překlenout nedostatky v dnešním systému kontrol. Právě v době krize zemědělství eh, nesmíme vy ponechat eh, další eh, prostor pro další snižování nákladů touto cestou. Nemůžeme však očekávat, že se hospodářská situace vyřeší a tím také zemědělské problémy. Spotřebitelé musí být vždy informováni o možných rizicích přísná pravidla pro veřejné zdraví a ochranu životního prostředí i ochranu zvířat jsou nezbytné. Tato pravidla však musí být také aplikována, nesmíme tedy umožnit politiku zneužívání. Nyní je pan Obermayer, poslední řečník v této sérii. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě to je skutečně zločinné a nejenom nedbalostní eh, přečin. Vždyť je nutné uvádět také místo původu všech eh, krmiv. Spotřebitelé jsou tak podváděni a eh, velmi eh, často by spotřebitelé právě chtěli uzavřít řetězec informací a dozvědět se, odkud produkt pochází. Potřebujeme přísnější kontroly. Nešlo o agenturu EU ani kontrolory, nýbrž o podnik samotný, který se takto projevil. A také potřebujeme kontrolu pro technické oblasti. Já se domnívám, že je velmi dobře formulováno také když řekneme, že všechno, co děláme eh, s výřetům, eh, také se dopadne na nás. A nyní postup Catch the Eye. Máme zde celou řadu eh, přihlášek do debaty. Bohužel nebude možné všechny řečníky vyzvat a proto se omezím na pět řečníků dva EPP, dva SND a jeden řečník ECR dostane slovo a Dále také musím dát slovo panu Ferreirovi, aby vše bylo také politicky v rovnováze. Takže řeč, šest řečníků celkem bude eh, mít slovo, bohužel víc nebude možné. Nejdříve se hlásí paní McGuinness. Prosím, jedna minuta. Dankeschön. Um, in Ireland... Děkuji. Před dvěma lety v Irsku v prosinci jsme měli eh, problém. Eh, nevím, co komise udělala za eh, tyto dva roky, aby se vyhla této současné krizi. Mám konkrétní otázku. Členské státy a jejich úřady volají po hlavních směrech ze strany ředitelství Sanko k hygienickým pravidlům krmiva. Chtějí nějaké vedení. Mohli byste prosím vyslovit určitý závozek dnes tak, aby dostali to, co žádají. Ještě mám tři další body. Potřebujeme, jas, musíme jasně identifikovat vysoce rizikové produkty, vysoce rizikové procesy a také eh, lokaci a místa eh, těchto vysoce rizikových výrobců. A pak minimálně potřebujeme naprosté oddělení výrobků, které eh, jsou určeny pro živočišný řetězec a potravinový řetězec. Protože toto není nějaká věda. Tak, jak už někdo přede mnou řekl, potřebujeme kontroly, které to budou provázet, tak abychom přesně věděli, kdo bude pokračovat a bude porušovat tato pravidla, aby viděli, vydělal peníze. Ehm, problém spočívá v tom, že to bude stát Evropu miliardy a miliardy eur a také v důvěru spotřebitelů. Ehm, vaše minuta uběhla a teď dostane slovo paní Karnbach. Také má minutu, prosím. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, já nejsem romantička v oblasti agrární, nevěřím eh, těm heslům o šťastných vepřech a slepicích každý den vidím něco jiného, ale přesto se domnívám, že spotřebitelé v Evropě mají právo na to, aby měli takové potraviny, eh, které jsou bezpečné a proto prosím a žádám, aby kontroly byly přísné a také sankce byly přísné možné. Eh, dnešní diskuze také jasně ukázala, že potřebujeme v Evropě jinou agrární eh, strukturu. Eh, je zde pan komisař Dali odpovědný za zdravotnictví a já se domnívám, že bychom spíše se měli poučit pro oblast zemědělství, tak abychom měli agrární strukturu, která bude krýt požadavky zemědělců, zemědělství, ale také pojistí a zajistí bezpečnost spotřebitele. Já bych chtěla požádat o to, aby tento skandál byl využit tomu, abychom se poučili. Děkuji vám a nyní má slovo pan Ashley. <laughs> Uh, uh, Děkuji. Proběhla celá řada podobných incidentů a já e, e, bych e, chtěl říci, že je tady patrné, jak je důležitá vysledovatelnost a je třeba skutečně mít systémy, které tomu zabrání. Máme celou řadu závažných obav. Za prvé je to velice negativní, co se týče důvěry spotřebitelů. Za druhé, vždy jsou to zemědělci, kteří jsou nevinní a kteří vlastně utrpí důsledky účastníky eh, takovýchto procesů a eh, německé orgány i komise přijali eh, rozumně, rychle opatření, jakmile se o problému dozvěděli. Nicméně vystává řada závažných otázek, co se týče jednání a chování některých jaksi součástí celého procesu, bude potřeba zřejmě také eh, posílit sankce, co se týče mm, pachatelů. On... Ano, uplynula vaše doba, takže dávám slovo panu Ferrerovi, prosím. Senhor prezident, senor komisáriu. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Kontaminované produkty obsahující dioxin a také prodej těchto produktů, to je skutečně závažná záležitost. Samozřejmě, že nejdřív Nejdříve eh, se musí stanovit, kdo je za to odpovědný, ale především také musíme zastavit oběh těchto kontaminovaných výrobků a musíme se zeptat, zda pravidla, která máme, jsou účinná. Eh, je to základ společné zemědělské politiky, která je zde spochybňována. Eh, jsou zdále poskytovány velké podpory eh, pro velké zemědělské podniky a nikoli rodinné farmy. Spotřebu lokálních eh, produktů bychom měli podpořit eh, vlastně více, tak, aby bylo možné také zlepšit sledovatelnost. Z důvodu veřejného zdraví a kvality potravin je nezbytné zlepšit společnou zemědělskou politiku. Pan Tarabela. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, jak si už nás nebaví tyto opakované krize. Eh, v Belgii došlo k jedné v roce 99 a byla velmi podobná eh, této. A my máme nejpřísnější opatření ve světě. Já se nedomnívám, že je potřeba je ještě zesílit, ale měly by lépe fungovat. Například první opatření by bylo posílit tresty těchto zločinců, protože to není ne- nešikovnost nějakého pomocného dělníka, to je organizovaný zločin bílých límečků, kteří se snaží zvýšit své zisky. Za druhé, Chtělo by to eh, lépe zacílit a eh, organizovat kontroly, eh, zaměřit se na rizikové oblasti a konečně systém RAPEX, Rapid Exchange, který by měl fungovat tak, aby všechny členské státy byly informovány o případném riziku. Jak se zdá, tak zřejmě má nějaké slabé stránky, které se tady projevily a tak o to chci požádat, pane komisaři, aby se řešilo. Srdečně děkuji a poslední v tomto v je um, pan Fajard.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 Německý eh, průmysl krmiv má dobrý systém sebekontroly. Tento systém eh, sebekontroly, samokontroly ovšem eh, nefunguje v případě kriminální energie nebo podobných intrik. Ten, kdo úmyslně nebo ilegálně nabízí zakázaná krmiva a přiměšuje je, tak vlastně úmyslně se, se zříká této sebekontroly. A proto bych chtěl z toho vyvodit tři důležité závěry jako předřečníci. Za prvé, potřebujeme více státní kontroly. Za druhé, potřebujeme eh, hladkou eh, povinnost hlásit eh, tyto výsledky testů, které musí být také předkládány při příslušných kontrolách. A za třetí potřebujeme pro ty, kteří eh, se stále, konají trestné činy, potřebujeme tvrdší sankce. Toto není kavalický delikt, eh, to je něco, co dělají úmyslně. A na závěr bych rád apeloval na toto. V současné době eh, v tomto skandálu s krmivy jsou vlastně těmi, kteří hlavně mm, mm, musí za to zaplatit, jsou ti, kteří mm, prodávají s velkými ztrátami. Děkuji. Děkuji. A teď dostává za komisi opět slovo pan komisař Dali. Grazzi um, Madam President. Um, meta nisma dawn il-kummenti illi eh, Děkuji, paní předsedající. Když slyším takovéto komentáře, za eh, které děkuji všem účastníkům, tak eh, musím říci, co se týče kritiky adresované na komisi. My jsme kritizováni za byrokratičnost e, našich pravidel a když požadujeme, aby se uskutečnily určité kontroly, tak e, lidé z podnikatelské sféry a všichni e, remcají, že e, to přeháníme. Nicméně v takovém případě, jako je tato dioxinová aféra, my se domníváme, že tehdy je právě vidět, jak jsou ty kontroly nutně potřeba. Kontroly podobné jako ty, které probíhají v současné době a je skutečně potřeba být do, důslední eh, v, při implementaci těchto pravidel. Já osobně, jakožto spotřebitel, se nechci dostávat do podobné situace. A tak jsou na tom všichni evropští spotřebitelé. E, cítím se ohrožen a moje důvěra v bezpečnost výrobků je otřesená. A já chápu, že tady k tomu všemu dochází v důsledku zločinných aktivit, nikoli z důvodu nějaké nechtěné chyby. Tak, jak říkal poslední řečník, žádný systém nemůže fungovat, když eh, jak si zločinci úmyslně porušují zákon. Pak žádný systém není tak perfektní, aby garantoval, že eh, všechno bude dobře fungovat i v takovém případě. A proto je velice důležité dělat maximum pro to, abychom Eh, měli takový systém, který neumožní eh, těmto pachatelům uniknout eh, trestu. Já pracuji už 33 let v, v, v rámci jaksi s problematikou legislativy a podstatné je že bezpečnost, eh, že, že musí tedy ten systém být nastaven tak, aby se zabránilo podobným případem, případům. My si nepřejeme, aby se toto opakovalo a chceme udělat všechno pro to, aby náš systém fungoval tak, že to neumožní těm, kteří úmyslně chtějí porušovat zákon, tedy aby jim to neumožnilo, eh, jak si toto beztrestně páchat. Nicméně potřebujeme eh, být informováni o tom, co se děje a systém eh, rychlé výstrahy Eh, je potřebný a v okamžiku, kdy by tedy zafungoval, tak, by vši, tak všichni vědí, že eh, se něco stalo a o tom celý ten systém je. Také musíme posílit pravidla, která již máme, s tím souhlasím s paní McGuinness, když říkala, že jsou důležité pokyny a my bychom se měli ujistit, že v potravinovém řetězci proběhnou a budou vždy probíhat takové kontroly, aby se podobným rizikům zabránilo. My navrhneme že e, už nebude, možné pouha, nebude možná pouhá registrace podobných firm, ale bude muset e, proběhnout celý schvalovací systém po žádném proskoumání žádosti. A také musíme zajistit, že bude dostatečná kontrola. My jsme v kontaktu s německými kompetentními orgány a e, oni tedy mají e, možnosti a snahu tu situaci vyřešit co nejrychleji. My všem potřebujeme vědět, jak celá situace vypadá co nejrychleji, ale také potřeba tedy přijmout e, případná opatření. případě eh, chybných informací nebo ti, kteří poskytli chybné informace, jsou už ehm, tedy stíháni eh, německým státním zastupitelstvím a eh, potraviny, které byly vyvezeny, jako třeba vejce, která, které potom byly e, použity v potravinovém průmyslu, e, byly již e, byly smíchány se surovinami z jiných zdrojů, které nebyly z Německa. Potom tedy ten výsledný výskyt dioxínu potom v těch konečných produktech byl podstatně nižší než původně. A konečně bych chtěl říct, že je třeba přijímat velmi přísné sankce proti osobám, které zneužívají systému. Nicméně to jsou opatření, která nemůžeme činit my jako komise, my je nemůžeme prosadit sami jako komise a je to na členských státech, aby je eh, aplikovali ve svých zemích. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Rozprava je tímto uzavřena. Vážené kolegyně a kolegové, následujícím bodem na pořadu jednání je společná rozprava o práva v oblasti